Colleagues, good afternoon, please. Kolegové, dobré odpoledne, prosím, posaďte se. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ohlásila další bod eh, na našem programu. Je to výměna názorů se třemi řečníky významnými, kteří představují větší významné evropské instituce tématem je implementace globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Začneme takovou obecnou prezentací té globální prezenta- eh, strategie a já dám slovo panu Arnou Molenár, z, který je výkonným vedoucím divize koordinace CMPD, služby vnější činnosti a dále náměstkovi ředitele eh, DG Grow, panu Pierre Delso a konečně v neposlední řadě dostane slovo zástupce Evropské obrané agentury, pan Graham Muir. Omlouvám se za to výslovnost, je to skotské jméno, to je pro Poláka hrozně těžké vyslovit. Organizace dnešního odpoledního zasedání a výměny názorů je taková, že začneme prezentací zástupce slušní, eh, služby vnější činnosti, o té globální koncepci, eh, globální strategii a poté pan náměstek Delso a konečně pan Mjur. Eh, jak víte, v červnu 2016 Eh, vysoká představitelka Mogherini prezentovala tu globální strategii a nyní se připravuje i akční plán odpovídající. A takže začneme tou obecnou prezentací a potom přistoupíme k té fázi přípravy implementace. Pane Molenáre, máte slovo. Thank you so much. Um... Děkuji mnohokrát. Já bych eh, chtěl hovořit o našem základním záběru, následné strategii, která představuje celou řadu různých směrů. Hovoříme o přeskumné obraně, o které budu hovořit právě nyní. Cílem vysoké představitelky je připravit implementační plán tomuto typu obrany, který bude zrcadlit eh, celosvětové globální trendy. Tato práce se odehrává Paralelně s dvěma dalšími směry v oblasti obrany, jednak je zde Evropský obraný akční plán komise, o kterém samozřejmě bude hovořit eh, kolega z komise, a třetí směr, ten představuje společné prohlášení EU a NATO, které bylo podepsané ve Varšavě. To jsou tedy tři základní směry týkající se spolupráce EU a NATO, tři základní pilíře, které by měly vést k požadovaným výstupům do konce tohoto roku. Už se začalo pracovat na plánu realizace. Ten bude představovat dvě části, budou tam dva oddíly týkající se nových ambicí společné obrané a bezpečnostní politiky, týkající se celosvětového směřování k tomu, abychom mohli dostat našim novým cílům a ambicím. V tuto chvíli je to součást probíhající konzultace se členskými státy a my v tuto chvíli očekáváme zpětnou vazbu od členských států. Cílem vysoké představitelky je tento plán představit ministrům v listopadu, když se sejdou na zasedání rady 14. a 15. listopadu. Nové ambice budou středobodem celého plánu, který se bude opírat o tři základní strategické priority, jež se odvíjejí od globální strategie. Za prvé je zde nutnost zlepšit akceschopnost v případě krizí, za druhé je zde posílení našich schopností, co se týče budování dalších kapacit, v oblastech zasaženými s krizemi a konflikty a třetí část je obrana a ochrana Evropy, což je nejnovější cíl, nejnovější priorita. Zde je třeba poukázat na to, že nejde o kolektivní společnou obranu, jde spíše o něco jiného, jelikož zde sehrála svoji roli samozřejmě NATO a jeho spojence. Tady jde spíše o spolupráci a synergie s vnitřními bezpečnostními aktéry. Zde hovoříme o kyber eh, bezpečnosti, bezpečnosti hranic, bezpečnosti moří a 42.7, což je doložka vzájemné spolupráce. Zde je třeba upozornit na to, že tyto priority nejsou eh, něco, co by se mě vylučovalo. Máme zde zajištění vnitřní bezpečnosti, vnější bezpečnosti, a to jak z přímého hlediska, tak z nepřímého hlediska, kde se řeší nedostatek stability v širším okolí. Také je potřeba poukázat na to, že jde o civilní i vojenské cíle. Civilní rozměr bezpečnostní a obrané politiky je zde rovněž zohledněn. Spolupráce s našimi partnery, to je nedílná součást naší práce. Na jedné straně samozřejmě přebírá EU více odpovědností, pokud jde o bezpečnost a obranu, ale i OSN a NATO mají své zásadní role a není v tom žádný rozpor. Pokud jde o akceschopné návrhy, je zde otázka dvou rozměrů. Jednak priority akceschopnosti, to je něco, co se objevuje i v globální strategii. Tyto budeme muset eh, nechat potvrdit členské státy. A pak je zde práce na posílení obrané spolupráce do toho vstupuje Evropská obrana agentura, pak je zde vytvoření struktur, které budou pomáhat vytvářet a zmotňovat tyto cíle. A pak jste asi již slyšeli o potřebě zlepšení schopností plánování v oblasti civilního i vojenského sektoru. Máme zde odkazy na bojové skupiny, což pochopitelně jsou klíčové nástroje rychlé vojenské odezvy Unie. Nicméně v tuto chvíli se už blíží desátí, desáté výročí této skupiny, která byla ustavena v roce 2007 je třeba, aby tato skupina byla však zapojena do reálných operací a já budu hovořit s členskými státy o tom, jakým způsobem bychom tohle mohli naplnit. Pak je zde otázka financování. Samozřejmě, že musíme zajistit finanční pokrytí našich ambicí, abychom byli vůbec důvěryhodní. A zde upozorňujeme na financování na národní úrovni, na úrovni CFP, ale i na úrovni mnohem širší. Pak zde zazněla a, eh, trvalá struktura spolupráce, kde bychom posílili zapojení a angažovanost členských států v rámci takovéto rozšířené spolupráce. My na členských státech do značné míry závisíme v tom, aby představili svoje iniciativy a aby odsouhlasili projekty, protože projekty a procesy jsou vždycky řízeny a vedeny členskými státy. Já myslím, že tohle jsou základní složky našeho realizačního plánu. Samozřejmě musím říct, že musíme tento plán připravit, aby byl k dispozici na Radu pro zahraniční záležitosti, která se bude konat v listopadu a potom bychom rádi, aby se tento plán předložil v návaznosti a další, aby byly předkládány v průběhu prosince. Děkuji. Děkuji vám. A teď přejdeme k fázi implementace a pak nás čekají otázky a odpovědi. Takže obecné zhodnocení globální strategie a naplňování našich cílů. Prosím zástupce generálního ředitele, generálního ředitelství Grou, pan Dižesou. Děkuji. Děkuji za pozvání na toto zasedání je důležité, když hovoříme o obraně, abychom eh, brali v potaz všechny eh, subjekty a tam právě Evropský parlament je velice důležitý. Jak eh, právě říkal předřečník, jsou tři oblasti. Jednak to, co dělá služba vnější činnosti, to je ta globální strategie pak eh, je akční plán a další složka. Proč komise pracuje na akčním plánu v oblasti obrany? A to z prostého důvodu. Pokud chcete budovat kapacity v Evropě v budoucnu, tak musíte mít silný obranný průmysl. A my víme, že obraný průmysl v Evropě prochází obtížnou fózí, fází z několika důvodů. Já je tady nebudu rozebírat, ale je jasné, že musíme posílit obraný průmysl v Evropě, protože pokud se toto nepodaří, nedokážeme v budoucnu zajistit ty kapacity, které budou muset členské státy zajistit, aby naplnili své povinnosti. Proto komise pracuje na tomto akčním plánu, který by měl být přijatý 30. listopadu, to znamená za pár týdnů. Ale ať je v tom jasno, Evropský obranný akční plán není samostatným cílem. Bude to seznam určitých akcí, ale tyto akce musí být implementovány v budoucnu. A v tomto kontextu vaše role bude klíčová a já se k tomu vrátím. Vaše role bude klíčová, ale bude tam klíčová i role členských států, průmyslu a tak dále. A je třeba vybudovat konsenzus na klíčových akcích, na kterých budeme muset všichni spolupracovat, abychom dosáhli efektivní obraného průmyslu v Evropě. Já zatím nevím, jaký bude přesný obsah toho akčního plánu, protože zatím se na něm ještě pracuje, konzultace běží, ale mohu říci, co by tam asi tak mohlo být. Já tím nezavazuju k ničemu komisi, ale mohu říci, o čem přemýšlíme spolu s členskými státy, s podniky a tak dále. Takže za prvé, první pilíř, inovace, výzkum. My víme, že pokud si chceme zachovat konkurenceschopnost v oblasti obrany, musíme investovat do výzkumu a do inovací. A je jisté, že v Evropě musíme přidat. Když si porovnáme čísla v Evropě všechny země dohromady a porovnáme si je se Spojenými státy, tak jsme pozadu. Takže musíme přidat na výzkumu. A asi víte, že v rozpočtu na příští rok jsou takzvané přípravné akce pro obranné odvětví, což je pro nás velmi důležitý signál. To bude vlastně poprvé, kdy bude obrana součástí evropského rozpočtu. Takže děkujeme vám samozřejmě za podporu. Je to pro nás důležitý krok a to také proto, že přípravné akce musí fungovat dobře. To je důležité, aby bylo dosaženo těch výsledků, proto abychom mohli prokázat, že jsme schopni jak si účinně zlepšit výzkum v oblasti obrany. Pokud se to podaří, já jsem si tím jist, pak má komise pravděpodobně v úmyslu požádat eh, o výzkumný obranný eh, program v budoucím víceletém finančním rámci. Samozřejmě bude to návrh komise, bude mm, projednán s členskými státy, s parlamentem, ale rozhodně jsme přesvědčeni, že to bude významný signál pro to, abychom ukázali, že se opravdu v Evropě něco děje. A z tohoto pohledu bych chtěl zdůraznit věc, která je pro nás klíčová, v komisi, ale i pro vás. My nechceme, aby ten budoucí výzkumný rozpočet, pokud bude přijatý, nechceme, aby nahradil to, co dělají dnes členské státy. My bychom chtěli, aby ten výzkumný program přišel navíc k tomu, co členské státy již dělají. To znamená nepřesunout tu peníze z národních rozpočtů do evropského, ale aby to bylo něco nového. To je důležité. Druhý aspekt tohoto výzkumného programu, pokud se bude konat, je, že se musíme soustředit na klíčové projekty, klíčové výzkumné projekty, kde budou členské státy ty výsledky potřebovat a kde jsme schopni dosáhnout výsledků, čili ne výzkum pro výzkum, ale aby tam byla souvislost mezi průmyslem, členskými státy a výzkumníky. Takže to by mohla být část toho budoucího akčního plánu. Další část jsou eh, finanční pobídky. To je něco jiného než ten výzkumný program. Výzkumný program je jeden aspekt, ale eh, uvažujeme o dalších finančních pobídkách v oblasti obrany, protože třeba víme, že malé a střední podniky, ale i velké podniky mají problém sehnat financování. Je to obecný problém, ale v obraně je to ještě patrnější. Takže bychom se chtěli zamyslet nad tím, jak bychom pomohli těmto firmám dosáhnout eh, na zdroje financování v Evropě. A slyšeli jste o založení fondu obrany, který by mohl vzniknout v budoucnu. To je zase další věc, která je odlišná od výzkumného programu. Jinak, co se týče obraného fondu, tam uvažujeme a, a konzultujeme, jaký by mohl být obsah. Ale jedna z těch možností tady je, neříkám, že je to rozhodnuto, ale jedna e, možnost je FC, ten takzvaný Junckerův fond, který zatím pro obranu použít nelze, protože existuje pravidlo, které říká, že obrana nemůže být předmětem půjček. A my se spolu s členskými státy a s centrální bankou a investiční bankou ehm, eh, budeme konzultovat možnosti, jestli by se to nedalo rozšířit i na obranu. Jsou to zatím možnosti a nic zatím není rozhodnuto. A poslední pilíř Evropského akčního plánu je jednotný vnitřní trh. Vnitřní trh je úspěšný v běžných odvětvích, tak proč ne v oblasti obrany? a musíme zlepšit právní nástroje, které máme. Teď máme eh, jednak jednu legislativu, která se týká veřejných zakázek a jinou legislativu o eh, takzvaných transferech. My nechceme tyto texty měnit. My se domníváme, že to by bylo předčasné. Ale přece jenom přemýšlíme o tom, jak jsou tyto texty aplikovány a řekněme si upřímně, že by to mohlo být lepší. Takže vypracujeme zprávy eh, o tom, jak jsou tyto právní texty aplikovány a budeme přemýšlet o způsobech, jak zlepšit aplikaci těchto dvou textů, to znamená směrnice o veřejných zakázkách a, eh, a o eh, transferech. A, mm, takže můžeme přijmout třeba prováděcí nařízení, anebo třeba pokyny, protože některé ty um, ustanovení třeba nejsou dost jasná Eh, víte, že když se přijme nějaký text, není vždy dodatečně eh, zcela eh, jasné, co se tím myslelo. Takže jsme si uvědomili, že u některých těch konceptů je potřeba to upřesnit a pomoci a na tom budeme právě v budoucnu taky pracovat. Takže to jsou tři hlavní součástí eh, toho akčního plánu, ale opakuji, nic není rozhodnuto. Ty diskuse ještě budou pokračovat a budou jistě zajímavé, zajímají nás i vaše názory a až bude přijatý, tak to nebude konec procesu, ale začátek procesu jednání, do kterého bude zahrnutý i parlament. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli za informaci a nyní dám slovo panu Grahamovi Mujrovi eh, z Evropské obrané agentury. Thank you very much indeed, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající, děkuji za pozvání. Já myslím, že to je velice dobrá a důležitá ukázka toho, jak úzce spolupracuje vnější služba Evropská obraná agentura Evropská komise. Platí že Federica Mogherini neustále opakuje, že sedí na třech židlích, je vysokou představitelkou, místo předsedkyní komise a šéfkou Evropské obrané agentury. Já myslím, že na tohle je důležité upozornit hned na začátku. Ano, Mulina krátce hovořil o ambicích. Ať už jsou ambice jakékoliv, tak potřebujeme vždycky vojenské kapacity, protože jinak bez nich by nebylo možné dosáhnout naprosto jakýchkoliv cílů. A do toho vstupuje Evropská obrana agentura. Ano, také hovořil o našich prioritách a já poukážu na pět oblastí obrané akceschopnosti. Potřebujete akceschopnost pro to, abyste mohli splňovat své cíle. Ne všechny kapacity jsou v Evropě k dispozici v dostatečném eh, množství a rozsahu. My budeme pracovat na tom, abychom posílili a rozšířili základní nástroj, který máme k dispozici pro sledování a naplňování našich eh, cílů a priorit a snažíme se o to, aby nám to odsouhlasili ministři. 15. listopadu, až se sejdou na zasedání rady. Další důležitou oblastí je oblast, která není až tak přetažlivá, určitě nebývá v titulcích novin, ale je naprosto zásadní. Standardizace certifikace, školení, vzdělávání, testování, vyhodnocování. To jsou velmi důležité oblasti. V tuto chvíli existuje veliká roztřištěnost a duplicita. Následky a s tím spané výdaje jsou ohromné. Třetí oblast, na kterou se chceme soustředit, je oblast klíčových strategických činností. Již bude třeba dosáhnout, abychom dosáhli tomu, čemu se říká strategická autonomie, ale dá se tomu říkat i svoboda schopnosti. A já chci poukázat na to, že nám nejde o vytvoření evropské pevnosti. My chceme, aby Evropa mohla autonomně jednat a konat, pokud bude chtít, ať už samostatně nebo v nějaké skupině nebo v rámci skupiny Evropské unie, ale nejde nám o to, abychom vytvořili pevnost. Snažíme se sledovat otázky, které zkoumáme s Evropskou komisí, zvláště s DG Grow, a snažíme se zlepšit konkurenceschopnost evropského sektoru, průmyslu, dosáhnout eh, rozvoje, technologického rozvoje, rozvoje schopností a dovedností. Čtvrtá oblast, a ta se objevuje velmi často, a to je výzkum a vývoj. Pokud nebudete investovat do výzkumu a vývoje v tuto chvíli, tak nebudete schopni reagovat eh, v budoucnu. V budoucnu tím myšleno 10 až 15 let. To je ten horizont. Eh, souhlasím s Pědem Soledolem. Platí, že ať už se stane cokoliv, v rámci příštího víceletého finančního rámce, tak pro členské státy to nemůže být důvod, proč ubrat na plynu, pokud jde o uh, národní investice do výzkumu a vývoje, protože výzkum a vývoj je naprosto zásadní. Ten totiž může zlepšovat eh, obecné investice, které v tuto chvíli jsou sedmkrát nižší, než jaké jsou jenom ve Spojených státech, když hovoříme o Evropské unii. A dále potřebujeme zatraktivnit spolupráci Globální strategie říká, že spolupráce musí být naprostým standardem, což se lehce řekne, těžko udělá. My se s tím snažíme potýkat tak, jak říkali Pědal, že se snažíme hledat možnosti pobídek. Pobídek ať už v daňovém režimu, jako jsou například možnosti osvobození od DPH, u projektů evropských agentur, nebo se může jednat o finanční pobídky, a zde prosím neplést s tím, o čem hovořil Pierre Dessel. Je, jde nám o mechanismus, který umožní členským státům investovat vlastní peníze, zřejmě to bude nějaká kombinace soukromých a veřejných investic, mychom překonali nedostatečnou synchronizaci rozpočtů členských států. Byly příklady, kdy tři až čtyři členské státy měly podobné potřeby ve stejné době a ten rozpočet nebyl dostatečně vyladěn. Takže tohle je vlastně takový pokus překonat příslušné potíže. A součástí této práce bude i to, že se nebude jednat o obraný eh, semestr, to jsou různé definice, ale myslíme si, že ničemu moc nepomůžou, ale spíš tomu budeme říkat koordinované výroční posouzení. Budeme se snažit o to, aby členské státy svoji obranou politiku a své plány v oblasti obrany vyladili tak, a aby něco, co v tuto chvíli v evropském rámci není až tak běžné, a to je tlak okolí, nás přiměl přejít od kolektivních dobrovolných cílů, které nedávají žádný smysl, k velmi cíleným, individuálním a politicky závazným cílům. To je myšlenka, na základě které bychom chtěli zpracovat eh, akceschopné plány. Zařazení do našeho plánu realizace. Děkuji. Děkuji vám. V tuto chvíli se nám hlásí tři koordinátoři Pan Michael Galler eh, vystoupí jako první. Děkuji za EPP. German, take your headphones. <laughs> Pozor, Němčina, nasaďte si sluchátka. Děkuji. Eh, z toho, co jste řekl, eh, tak se mi mnohé líbilo. My jako EPP v podstatě sdílíme vaše obavy, i vaše úsilí o posílení bezpečnosti a obrany. E, nicméně e, domníváme se, že e, nejenom tedy, že by se ignorovaly závěry parlamentu, ovšem je tady, jsou ignorovány de facto i závěry rady a to už by mělo přestat. Eh, my vlastně eh, můžeme eh, de facto dneska navrhovat jenom implementační plán, pokud se týče bezpečnostní záležitosti, čili to rozhodně zůstává hluboko pod naší ambicí. A de facto to je něco, čehož změnu žádáme už dlouho. A kromě toho Eh, to vypadá, že v té globální strategii jsou věci ne tak úplně eh, vážně brány, protože vy zde hovoříte o sektoriální strategii k eh, definici našich ambicí, požadavků a také schopnosti. Můžete mi říci, proč navzdory tady tomu jasnému tady je jasné formulace se ve skutečnosti přistupuje pouze k implementačnímu plánu. My bychom tady měli mít eh, akční plán pro eh, evropskou obranu a ten by měl být eh, koncem listopadu hotový, ale mě by zajímalo tedy, co potom tedy z EDA co na, a to de facto už bylo v lednu přijato. Potom eh, eh, začátkem roku 2014 nám tento plán z roku 13 byl eh, představen zde a byl to tedy plán pro rok 2014. Jak je to dál? V parlamentu se mnoho nového neudálo a teď už pracujeme na jakémsi novém plánu, tak neměl by být nejdříve naplněn ten starší plán. A pak se ptám dál, co ještě se musí stát v evropském sousedství, aby členské země konečně eh, a komise také konečně tedy plnili to, k čemu se eh, zavázali a na čem se dohodli. My tady máme zelenou knihu o eh, strategických aktivech a e, měli bychom mít další e, plány o bezpečnosti a obraně a kde to všechno je. My třeba dnes e, jsme se bavili také o financování obraného výzkumu v EU. A jenom na okraj bych poznamenal, že de facto k aktivní roli Eh, hrál při realizaci eh, závěru rady eh, z roku 2013 právě parlament, ne rada nebo někdo jiný. No a nyní tady máme souhlas rozpočtového výboru s financováním obraného výzkumu, to je výborné, ale bohužel Evropský parlament žádal, aby se komise vyjádřila svým sdělením eh, k, k tomu, tedy k obraně a bezpečnosti, ale eh, to se nestalo, mělo to být v létě a nestalo se. A tady prosím pěkně nejde o to, abyste suplovali něco, co mají dělat členské země, ale abyste k tomu něco přidali. No, nicméně i kdybyste byli eh, tuto, toto sdělení eh, zveřejnili, tak to by eh, skutečně věcem jedině pomohlo. Já si myslím, že v komisi, v radě a v bezpečnostní radě je třeba skutečně trošku více jednat. Pokud se týče hlasa, hlasování eh, k rezoluci, eh, k tomu rozpočtu, jsme jasně řekli, že chceme udržitelné zdroje financování pro nové iniciativy a vyjadřujeme politování nad tím, že těch 80 miliard na tři roky <clears throat> bylo seškrtáno. Eh, jelikož obranný výzkum se bude eh, provádět prostřednictvím EDA. Je třeba, aby také členské státy se zapojily. A otázka je, eh, jak to zařídit, aby v příštím střednědobém finančním výhledu skutečně eh, se vynaložily rozumným způsobem ty 3,5 miliardy tři roky po obraném summitu mohu konstatovat, že členské země dohodnutá opatření k posílení obrany schopnosti eh, ne, nenaplnili. A víte, kdo z toho má prospěch? No takový skvělý demokrat, eh, jako je Putin nebo Al-Baghdadi ze islámského státu. Děkuji vám. Thank you, sir. Uh, Mr. El- Děkuji a prosím pana Freunda za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem doufal, že nebudu jediný za SAD, kdo bude zde přednášet stanovisko SAD. Já jsem z Rakouska a musím to zopakovat. Říkal jsem to již minule, minulý týden. Jsem z Rakouska, my jsme neutrální země. Neutrální. My jsme vždycky byli neutrální a neptejte se mě proti komu. Já jsem tady z Rakouska a my jsme činili maličké krůčky vůči členství v NATO, vůči našim zásadním námitkám proti čemukoliv, co souvisí s vojenskou silou. A zvlášť teď, když se změnila tak dramaticky situace, v našem bezprostředním okolí, musíme naše stanovisko přehodnotit a znovu vyhodnotit. Ještě chci doplnit, že s tím souvisí i Brexit a náš výhled do blízké budoucnosti, kdy Británie nebude členem Evropské unie. Je to země jaderná velmoc s ohromným vojenským potenciálem, která byla velmi významná z hlediska evropské obrany. Do jisté míry jsme prohráli, přišli jsme o Británii, doufám, že jsme neprohráli zcela a úplně. Já bych chtěl upozornit na jednu věc, která již zazněla. FCS se vnímá jako finanční zdroj. Někdo říká, že to tak nebude. Já mám také určité pochybnosti o tom, že to vyřeší celý problém. Musíme pamatovat na to, že FCC se vytvořilo proto, abychom podpořili chabí růst v Evropě. A nejsem si teď zcela jist, jak výzkum v oblasti obrany pomůže podnítit růst v Evropské unii. Což je něco, co velmi naléhavě potřebujeme. To jsem chtěl tady říct si. Také jste říkali, že hledáte možnosti v oblasti veřejných zakázek já nevím, co tím při, přímo myslíte. Možná, že když mi to lépe osvětlíte, že se budu moci dále vyjádřit. Děkuji. Děkuji vám, paní Lezing za GUE. Dank, ich... Děkuji vám. E, také já budu hovořit německy. Já bych tady navázala na kolegy, ke kolegovi Freundovi bych eh, řekla, že nejenom jsem zklamána tím, že je tady eh, málo sociálních demokratů, ale vůbec, že je tady tak málo poslanců, když jde o tak důležitá témata v Evropské unii. a to skutečně tady jde také o orientaci Evropské unie a zájmy eh, občanů. Pan kolega Galer přikivuje to, mě těší, ale myslím, že teď se tón a charakter debaty změní. Eh, kolega Freund to už změnil? Je tady otázka využívání prostředků z evropského rozpočtu pro eh, obranný výzkum. Já mm, k tomuto problému bych chtěla vidět více. Eh, já myslím, že tady máme ten eh, odstavec 41.9. Tam se, myslím, jasně říká, že tady eh, z evropského rozpočtu se nesmí eh, platit obrané projekty. Mě by zajímalo, jestli je k tomu nějaký, eh, řekněme, nějaké dobrozdání, nebo jestli tedy parlament si to chce jakýmsi způsobem dělat sám z vlastního rozhodnutí. Já musím říci, že by mě opravdu zajímalo, jestli existuje takové to mm, takový to výklad Lisabonské smlouvy. Obecně mm, se tady e, hodně hovoří o zlepšení kapacity. E, možná by bylo dobré, kdybyste mohli uvést čísla, například e, ty autonomní špičkové eh, schopnosti, jejich zlepšení, to je eh, jeden bod zde. Eh, dále to znamená celé spektrum pozemních, vzdušných a kosmických schopností ve strategickém zájmu. To je podle mě ambiciozní cíl, od kterého je Unie velmi vzdálená. Čili mě by eh, skutečně zajímalo, eh, jaká, jaké dodatečné investice eh, by si to vyžádalo. Dále k tématu příčiny uprchlictví. V EU se neustále na plná ústa prohlašuje, že chceme bojovat proti příčinám Eh, tedy imigrační vlny a že prostě se to nedá řešit jenom ploty na hranicích. No, eh, v té eh, globální strategii EU se správně konstatuje, že velké části našeho sousedství se propadly do chaosu, ale jako řešení se zde navrhuje pouze dosavadní způsob, eh, to znamená uzavírat eh, eh, dohody o partnerství a spolupráci a uzavírat smlouvy o volném obchodu se sousedními zeměmi. To je vše. A pan Brok a další také k mému úžasu říkají, že Evropská unie musí uvažovat o své obchodní politice, ale málo kdo říká, co to znamená. Eh, podle mnohých eh, studií eh, tyto dohody o svolném, o volném obchodu narušují sociální situaci v sousedních zemích. Souhlasíte s tím a jestli ano, tak jak s tím chcete dále, dále naložit? Čili toto je, toto mě zajímalo. Další otázka jak chcete konkretizovat strategii EU. Bude bílá kniha, nebo je pravda, že konkrétní návrhy e, ke e, posílení společné obrané zahraniční politiky, e, že se na nich tedy pracuje, tak jak to bylo navrženo v Bratislavě a zda budou schváleny v roce 2016. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda položila otázku. Nejprve bych ji směřovala na generálního ředitele generálního ředitelství GROW. Jakou analýzu SWOT bychom měli v tuto chvíli provést? Jaké sektory, jaké mechanismy bychom do takové analýzy měli zapracovat, abychom se ujistili o tom, že příslušný plán bude přínosný, prospěje konkurenceschopnosti a podnítí růst v Evropě. Jaký základní průzkum máme k dispozici? Jak můžeme podložit předpoklad, že naše úsilí se pozitivně promítne v tomto komplikovaném, dokonce vnitřně komplikovaném prostředí. Je to velmi složitá situace pro sektor obrany. Já bych poprosila o vyjádření ve stejném pořadí. Nejprve pan Mulena, pan, pak pan ředitel a pak pan Muje. Já děkuji. Děkuji za položené dotazy i za připomínky, s nimiž se Stotožňuji. Pokud jde o Bílou knihu, což je samozřejmě předmět usnesení tohoto parlamentu, ale byla nějakou dobu stejně eh, předvídaná při přípravě globální strategie. Já nejprve vyjádřím vlastní osobní stanovisko k věci. Nesmíme soudit podle tváře. Nesmíme dát na první dojem. Musíme se zamyslet pořádně, co si od té knihy představujeme. Možná, že naplňování samotného obsahu bude jiné. Musíme se soustředit na ty skutečné, konkrétní, hmatatelné cíle a to je základní sdělení, jež z této knihy plyne. A dále úroveň ambicí. Ta nám otevře úplně nové obzory, ukáže nové pracovní směry, které v tuto chvíli vyhodnocujeme. To systematizace, strukturalizace, přeskumné procesy, posuzování, akceschopnosti, kapacit. Zde musíme být mnohem akčnější, akceschopnější. Hovoříme zde o vojenských jednotkách a navíc musíme být mnohem stmelenější. A to se týká všeho. To se týká budování kapacit. Tam patří rozvoj, vývoj, posouzení, navázání vnějších a vnitřních kroků tak aby CDP a Unie bezpečnosti a obrany byla skutečně funkční. To jsou dopady, o které nám jde, ty se snažíme sledovat. Já to, co jste říkali, vnímám jako podporu z vaší strany, abychom byli co nejvíc ambiciozní, ale říkám, nedejme na první dojem, snažme se o ujednocení základní strategie, o sledování konkrétních projektů, konkrétních cílů, konkrétních rozhodnutí. Samozřejmě, že na vše musíme spolupracovat s členskými státy, ty musí být do všeho zapojeny a v tuto chvíli my jen zkoumáme a sondujeme, jaký záběr nakonec eh, zaujmeme ještě k tomu Brexitu a dopadu Brexitu, k tomu se mi špatně vyjadřuje. Je těžké říct, jaký dopad zde bude. Ještě se o tom stále hovoří, možná něco vyplyne, co ještě ani nezaznělo, možná nás ani nenapadlo, že by bylo potřeba to řešit a nakonec se ukáže, že to je bude složité. I na tohle musíme pamatovat. Je to součást debaty A já nechci příliš předjímat, jaký bude vůbec název, na tom se ještě pracuje, ale je to stále ještě rozpracované dílo. Děkuji. Děkuji, pan Telso, prosím. Děkuji. Já se nebudu vracet k e, plánu realizace. Obecnější poznámka z mé strany, prosím. Já jsem se podílel na tomto sektoru již mnoho let a je pravda, že v této sněmovně se celé toto téma řešilo eh, hodně. Já jsem to řešil, ale i mimo tento parlament, členskými státy. A tam se to řešilo mnohem méně. A myslím, že v tuto chvíli se to mění. Členské státy se stále více vyjadřují. Členské státy změnily své stanovisko k obraně. Teď je obrana tématem pro vnitrostátní politiku. Tady to bylo téma vždycky, ale já chápu vaši frustrace. Já jsem za to zodpovídal v Evropské komisi a viděl jsem, jakou to má reakce. Já teďka vidím ten vývoj a myslím si, že to je dobré a že musíme tento vývoj podporovat. Druhé téma, což je jiné téma. Sektor obrany v Evropě. Máme zde počty zaměstnanců, obrat a další. Je to jednoznačně velmi důležitý sektor. Jsou zde velké podniky, ale i malé a střední podniky. Možná se vám nelíbí obrana jako taková, ale stejně hodně lidí v souvisejících sektorech pracuje. Ale i na to musíme pamatovat. A to je součást našeho implementačního plánu. I na tohle se musíme soustředit. A souhlasím s panem Gellerem, že nechceme nový IDAP, nechceme 35 nových opatření, nepotřebujeme to mít eh, takto přizdobené různými dalšími uh, vánočními ozdobami, jak vánoční stromeček. Potřebujeme jasná opatření, která budou opravdu naplňována. Spíš než, aby to bylo něco, co se rychle zapomene. Výzkumný program je pro nás velmi důležitý. A paní Lézing, k tomu, co jste říkala, k tomu právnímu základu. Do určité míry tato debata už probíhá v kontextu přípravných činností. Samozřejmě rozpočet na příští rok ještě není formálně zpracován, ale debata k tomu už zazněla a z hlediska komise, a to vám říkám jenom, co si myslím já, vy jste se ptala na naše stanovisko, já si myslím, že je možné, aby takovýto výzkumný program běžel za eh, nového období. Určitě je to něco, co z našeho hlediska je možné. A ještě dvě, dvě věci. FC. Nevíme, jestli to bude fungovat. Nejde až tolik o to se soustředit na výzkum. Otázka je, co s tím výzkumem. Výzkum proběhne, ale potom je potřeba to dále rozpracovat, vytvořit z toho kapacitu, produkt a tak dále. A malé a střední podniky, zvláště ty, hledají těžko financování. Je pro ně složité získat úvěr od banky. Neplatí to jenom v vojenském průmyslu, platí to i v jiných sektorech. Možná, že v některých sektorech je to dokonce ještě těžší a proto sledujeme tuhle otázku. A jak říkám, já nic nekritizuji, jenom říkám, že se snažíme pomáhat malým a středním podnikům, nejenom jim, ale prostě podnikům k zadávání veřejných zakázek. Máme zde směrnici, která byla přijata parlamentem a členskými státy před několika lety a zde se v podstatě požaduje, aby členské státy byly v oblasti vojenského průmyslu mnohem aktivnější, aby vydávali oznámení, vyhlášky o tom, že mají poptávku po nějakém eh, vojenském vybavení. Aby to bylo viditelné pro jednotlivé členské státy, aby to byl text, který se bude někde zveřejňovan. V tuto chvíli je to zveřejnění stále ještě dost omezená záležitost. To je jako roste, ale nestačí to. Nechceme měnit směrnice, to by bylo komplikované, ale chceme, aby se ta směrnice v terénu v členských státech přímo aplikovala, aby uh, to vytvářelo další konkurenceschopnost, otevíralo trhy, a to nejenom malým a středním podnikům, ale všem, aby existoval přeshraniční přístup a přeshraniční kontakt. Víme, že vojenský průmysl je citlivé téma, ale proto jsme tady. Chceme s vámi o tom hovořit, ale nezapomínejte, že je to také pro Evropu velmi důležitý průmysl. Děkuji. Indeed. Děkuji. Děkuji panu Míre. We welcome. Vítáme eh, skupinu pozorovatelů. Prosím, posaďte se. A až budete odcházet, tak prosím vás, buď buď udělejte to tiše, nebo eh, tedy nejlépe, až další řečník ukončí své vystoupení, protože ono to opravdu ruší, vše tu vítání, a, ale přece jenom, když hodně lidí odchází, tak je to pro řečníky složité se soustředit. Takže až budete chtít odejít, tak prosím vás až po konci vystoupení. Pan Muir, prosím. Děkuji. Já budu velmi stručný. Budu hovořit poněkud eh, osobně. Já chápu to zklamání, že eh, tady není bílá kniha, ale důležitý je výsledek eh, spíš než Eh, jak se to jmenuje nebo jakou to má barvu, ta kniha. Komise, služba vnější činnosti, EDA, my všichni můžeme eh, zajistit veškerou pomoc v mezích našich schopností, ale aby eh, výsledkem je, aby obrana byla eh, jaksi eh, na dobré úrovni v rukou členských států samozřejmě, tak jak tomu je. A to je, to je také naším cílem a poskytnout maximální podporu členským zemím. Eh, pan z EDA, nebo já mám tady dvě, tři otázky ohledně EDA. A, takže vyhnout se chybám z minulosti. Eh, pilotní projekt v souvislosti s přípravnou akcí eh, jaké se to týká, jakého se to týká území. Ten pilotní projekt má za cíl eh, udělat jakýsi stres test naší schopnosti provozovat něco poměrně složitého, protože je to poměrně velké těleso, je to dlouhodobý proces, krok za krokem eh, a povede to k mm, přípravné eh, akci, což bude další krok, který by měl vést k realizaci toho obraného výzkumného projektu v rámci budoucího finančního rámce. Já samozřejmě nemám absolutně představu. Pokud se to uskuteční, a um, tak se musíme kriticky podívat na to, jak si zorganizujeme, aby se to eh, konalo nejenom z hlediska zdrojů, ale také expertních znalostí. A obecně, co se kontextu týče, my se díváme, jakým způsobem budeme čelit výzvám nadcházejících sedmi osmi let včetně toho, co jste zmínili. Takže ano, eh, spolu s členskými státy přeskoumáme eh, jejich ambice vůči agentuře a vůči těm zdrojům a, a jak to funguje. Vy jste hm, zmínili zabezpečení dodávek. Eh, hm, bezpečnost dodávek bude zřejmě předmětem jednání v souvislosti koordinovaného ročního přeskumu, protože proto, aby fungovala bezpečnost dodávek, tak musíte um, se do určité míry uh, zavázat a tady se nám zdá, že ta míra toho závazku není tak vysoká, aby to skutečně eh, vyvolávalo absolutní mm, důvěru, že tedy toto bude zajištěno, až to bude potřeba. Eh, takže doufáme, že se posuneme někam, kde to tedy bude dál než dnes. Ještě jednu poznámku k tomu, co říkala paní Lessing kolik to všechno bude stát. Jednoduchá odpověď je, že nevíme a asi to neví nikdo. Ale ono to není, jako když členské státy kolektivně dost neinvestují do obrany. Tedy lehce pod 200 miliard eur kolektivně, což je polovina toho, co vydávají Spojené státy. Eh, problém je, že výsledek, který to může přinést, zdaleka není optimální. My investujeme 50% toho, co investují eh, Spojené státy, ale máme z toho 15% efekt. 60% výdajů jsou osobní náklady, takže investice do vybavení jsou často neodpovídající a v důsledku toho investujeme asi pětinu toho, co Spojené státy do vyzbrojení vojáků. Takže my nevíme, kolik to bude stát, ale ono to nezna, ono, to, co dnes členské státy dělají, se samozřejmě dá zlepšit, ale to, co uvidíme v tom výročním přeskumu, je, že se pokusíme povzbudit členské státy, aby vydávali prostředky jaksi chytřeji. Děkuji. Pan Gáler, chtěl jste něco doplnit, nebo byla ta odpověď uspokojivá? I'm fine, I'm, I... Ne, to je v pořádku. Já jsem se nedozvěděl, co si stalo s implementačním plánem z ledna 2014. A na koho jste to? A e, komu jste adresoval tuto otázku? Asi na mě. Sorry, sorry. <laughs> No, I mean it was... Pan Popovský to prezentoval, nebo někdo, kdo k tomu máte blízko, nebo kdo za to zodpovídáte? pan Popovský mm, ze služby vnější činnosti. Snažím se vzpomenout eh, ten implementační plán z ledna 2014. My nemáme eh, zpětnou vazbu, ty závěry, to tam byly závěry rady eh, z roku 2014, ty se monitorovaly já vám to pro připomenutí předám. Pane Gálere, prosím vás, já vám dám slovo, ale dejte věcem jaksi volný průběh, ať to funguje podle, jak má. Ne, já chci jenom připomenout, že my, ty, my máme závěry z roku 2013 až z roku 2015 a ty zůstávají v platnosti, čili pokud něco z toho potřebuje nějaké návazné kroky, tak se učiním, protože samozřejmě Eh, při dalším kroku nemůžeme zapomínat na předchozí kroky. Dobrá, takže chcete ještě znovu něco zdůraznit, pane Gálere, nebo už jste spokojen? Dobrá. Děkuji vám. Takže já si myslím, že tím končíme tuto rozpravu a já bych poděkovala eh, naším jménem všem třem panelistům za rozsáhlé prezentace. Určitě je to eh, jedno z témat, kterým se budeme v nadcházejících měsících a letech věnovat. Takže děkujeme vám eh, za tuto diskusi. Mm, kolegové, zůstaňte tady, ještě nám zbývá jeden bod na programu. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, usaďte se. A eh, dnes eh, poslední důležitý eh, bod na naší dvoudenní agendě Možná, že to téma je takové trošku eh, taková trošku zkratka, protože eh, bylo to něco jako takový technický výhled eh, na naši misi na Ukrajinu, přičemž původní účel byl podívat se do Kijeva a na některá místa východní Ukrajiny což bylo trošku problematické vzhledem k politikám Evropského parlamentu a k bezpečnostní eh, situaci. Proto jsme se rozhodli, že eh, budeme mít briefing o bezpečnostní situaci v Kijevě a možná, že uslyšíme i něco překvapivého. No určitě tedy mm, východní Ukrajina, tam se to bude hodit. Hovoříme tady o eh, prvním listopadu večer a navštívil nás pan Adriano Martens, eh, který eh, zastupuje vedoucího útvaru pro východní partnerství a dvoustranné vztahy v, rám, v jeho rámci v Evropské služby pro vnější činnost. Takže je to takový úvod k naší chystané misi na Ukrajinu. Zajímá by nás tedy, jaká je bezpečnostní situace v naší destinaci. Máte slovo, pane Martince. Děkuji. Jak všichni víte, na východní Ukrajině dosud není bezpečno. Nadále se tam denně bojuje a máme dnes 9640 eh, mrtvých a přes 22 tisíc zraněných od začátku eh, krize a eh, den za dnem přibývá nových obětí. Tato neutěšená situace eh, je pro nás eh, ještě větší motivací k tomu, abychom eh, eskalovali naše úsilí o uklidnění situace a zachování suverenity a teritoriální integrity Ukrajiny. Zde máme tedy minský proces a dá se říct, že politická bezpečnostní otázky jsou propojeny normálském eh, formátu se momentálně eh, usiluje o eh, řešení, přičemž tedy francouzští a němečtí účastníci definovali posudnost tři kroku. Ovšem naplněno bylo zatím velmi málo. Pokud se týče příměří pokusili jsme se sklidnit situaci na kontaktní linii. E, došlo sice k menšímu počtu porušování příměří, ale přesto se střílí každý den. E, jak tedy ukončit e, toto, tuto situaci? 21. září zastupci ukrajinské a ruské vlády Eh, podepsali eh, dohodu o tom, jak by to mělo vypadat, eh, včetně tedy zapojení zástupců Luhanské a Doněcké oblasti. Počítá se se z, z, z, zřízením situací, pardon, zřízením oblastí, kde podél kontaktní linie dojde k vzdálení Eh, bojových jednotek. Eh, Zod a v Petrivském nebylo dosaženo určitého pokroku, ale bohužel eh, nebylo, nebyly výsledky dosud ověřeny. Bohužel naše monitorovací aktivity jsou omezeny restrikcemi na obou bojovacích, bojujících stranách. Nadále eh, dochází eh, k porušování příměří, eh, bránění v přístupu a zaminovaná území. strana kontaktní skupina, normandská skupina, nadále eh, žádá, aby eh, separatisté byli odzbrojeni. Eh, je třeba z ukrajinského území stáhnout veškeré žoldáky a jejich bojové vybavení. Musí se to vše odehrávat v souladu s harmonogramem z minských dohod. Nadále vyzýváme mm, politické pracovní straně na obě strany, aby se dohodli na eh, provedení voleb eh, v určitých pár částech Doněcké oblasti eh, a v souladu s ukrajinským právem. Je třeba také zajistit přístup pro pozorovatele. Evropská unie podporuje mezinárodní úsilí a chce sehrávat posílenou roli při implementaci minských dohod. Eh, jak vysoká představitelka naznačila eh, po zářijové schůzce eh, ministrů zahraničí, Evropská unie je připravena dělat více a to včetně podpory obyvatelstva v postižených oblastech pro implementaci minských dohod. Také jsme připraveni eh, pomáhat naplňování dalších částí minských dohod, včetně eh, mm, uskutečnění místních voleb v Doněcké a Luhanské oblasti, eh, jakmile budou naplněny podmínky včetně policejní mise OSCE. To znamená, že členské státy EU budou muset nadále podporovat e, v činnost OSCE na Ukrajině. Nyní máme obavy o velký počet lidí, kteří potřebují humanitární pomoc na východní Ukrajině. E, Evropská unie to nadále sleduje a dosud e, Evropská unie alokovala již pomoc v hodnotě 660 milionů eur. Nicméně e, omezení humanitárních aktivit v rebelech kontrolovaných oblastech e, jsou e, klíčovým problémem a překážkou. Obnovení humanitární pomoci v těchto oblastech je prvním krokem pro obnovení důvěry také mm, obavy působí pohyb lidí eh, mezi eh, oblastmi kontrolovanými ukrajinskou vládou a rebelujícími oblastmi. Eh, problém je také s vyplácením penzí. 20. a 21. září v Kijevě mm, došlo k jednání a Eh, příslušná výzva bude skutečně ambiciozně eh, sformulována. Ačkoliv to není přímo předmětem dnešní debaty, je důležité zmínit eh, vývoj na Krymu a bezpečnostní obavy z postupující militarizace poloostrova. Vysoká představitelka se s obavami eh, vyslovila o tomto vývoji, eh, včetně eh, tedy dokumentu, který byl vydán k druhému výročí anexe. Také během srpna byla v kontaktu s ruskými představiteli v Rusku o údajném incidentu na Krymu. Pokud se týče dialogu, tak eh, reformní proces eh, na Ukrajině eh, budeme debatovat představitelství, představiteli Ukrajiny ve třetí dekádě listopadu. To je vše, děkuji.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 přizpůsobit eh, tomu, eh, jaké je očekán vývoj. Eh, dojde k nějaké eskalaci situace, nebo jak to vlastně bude? Děkuji, pan Austrevičius. Děkuji. Určitě se chci také vyjádřit. Nejdříve bych chtěla tedy ocenit vaše rozhodnutí Eh, skutečně cestovat eh, do Kieva a eh, dále na východ. To je výborné a skutečně je nutné, abychom ovšem měli styky také přímo v terénu a získali informace ze spolehlivých zdrojů. Já bych chtěl poděkovat za tu zprávu, která zde byla přenesena a chtěl bych se zeptat, Eh, zdaví, proč to setkání normandské skupiny je tak spožděné. Já předpokládám, že snad se zdráhá zúčastnit ruská strana, ačkoliv eh, jde o návrhy opakované z mnoha stran. Možná eh, jsou tedy určité důvody, které jsou nám neznámé tady v Evropském parlamentu. A další bod, eh, jak, eh, eh, jaký dopad odhadujete, že bude mít vyšetřování sestřelení letu MH17 na celou situaci, poněvadž brzy očekáváme závěrečnou zprávu. Zatím tedy byly zveřejněny výsledky vyšetřování, čili jak posuzujete situaci v kontextu pokračujícího konfliktu a jaké kroky možná vy budete chtít přijmout, abyste přiměřeně reagovali na nálezy vyšetřování a eh, jak tedy chcete de facto dodržet princip zodpovědnosti, to jest ti, kdo jsou zodpovědní, aby byli postaveni před justici. Děkuji. Eh, to bylo velmi cené. Já bych možná ještě eh, trošku rozvedla oba tyto příspěvky. Tak zcela jistě eh, tady v Kijevě proběhlo meziparlamentní setkání, kde se zrodil ten nápad podívat se i dále na východ. A samozřejmě je to úsilí sekretariátu, poslanců i administrativy eh, ukrajinského parlamentu. Nicméně rozšířené eh, předsednictvo parlamentu se rozhodlo, že neautorizuje tuto návštěvu a my se obáváme podobného výsledku. Já bych ráda tedy k tomu připojila jednu podmínku, eh, poznámku. My hovoříme o možných podmínkách pro to, aby se mohly vyhrát volby. Pokud chcete, aby Ukrajinci toto mohli uskutečnit, je třeba se zamyslet také nad hodnotami a nad, řekněme, důležitosti a to, jak je e, významné, aby poslanci e, se tam vydali. Já si pamatuji e, z doby totality v Polsku, jak důležité pro nás bylo to, že nás navštívili významní představitelé, zejména tedy poslanci ze svobodného světa, Eh, kteří eh, nám byli schopni sdělit, jak oni eh, to vidí. Čili samozřejmě proto je důležitá naše návštěva, ovšem je třeba zajistit bezpečnost, nejme žádní dobrodruzi. Chceme samozřejmě respektovat bezpečnostní omezení. Nicméně uvědomuji si určitou, určitý sklon cestovat do eh, zón konfliktu, do obtížných, eh, eh, obtížných oblastí, což je samozřejmě něco, co patří k práci tohoto výboru. Nicméně dělat je spíše na privátní bázi. Ne, my bychom měli tam jezdit jako oficiální návštěvy a to, co se tam dozvíme, tak bychom měli konsensuálně eh, sformulovat. To je velmi důležité. A de facto já bych byla ráda, aby tato mise SD vypadala právě takto. A já eh, by byla ráda, kdybyste možná mohli trošku Eh, detailněji se vyjádřit k úrovni rizika v různých částech Ukrajiny. Eh, možná tedy eh, byste mohl říci, kam by bylo nejvhodnější zavítat. My jsme určité oblasti už indikovali a doufáme, že to bude schváleno. Nicméně skutečně bych ráda zmínila ty různé aspekty bezpečnosti v různých částech Ukrajiny. Máte slovo. Já eh, bych možná mohl začít tím um, dopadem um, vyšetřování sestřelení letadla. To je těžko říci, jaký bude ten dopad, protože vyšetřování nadále pokračuje. Jak víte, Eh, už jsou nějaká předběžná zjištění eh, toho trestního vyšetřování? Tak a na jejich základě eh, to chápeme tak, že letadlo bylo sestřeleno raketou Buk a to z oblasti, která se nachází, jako je to nebo v oblasti, která je vymezena 20 čtverečními kilometry v oblasti, která je pod kontrolou separatistů. To už je mimo pochybnost a to je důležité. Ale jinak budeme muset počkat na konec celého vyšetřování. Jinak ptali jste se ohledně možnosti navštívit tu oblast. Upřímně já nejsem schopen na to odpovědět, ale e, znamenám si vaši otázku a zeptáme se naší delegace na místě, aby e, nám na tuto otázku odpověděla. Další otázka se týkala eskalace o konfliktu a našich prognóz. My jako Evropská unie spolu se dvěma členskými státy, Francií a Německem, vyvíjíme veškeré diplomatické úsilí, abychom deeskalovali ten konflikt. A doufáme, že to přinese očekávané výsledky. Nicméně, pokud by tento konflikt ještě po nějakou dobu pokračoval, tak se domníváme, že v mírnější podobě než v minulosti, ale jak říkám, budeme vyvíjet maximální úsilí pro to, abychom ten konflikt deeskalovali. Vidím tam ještě pan Petra Ostrovičus se chce na něco zeptat. Já jsem nedostal odpověď na moji otázku. Třetí část mojí otázky proč je eh, pokaždé odložená schůzka v Normandii? A kromě toho, ehm, dopady mise OECD ve frontové zóně. Máte nějaké záměry, nebo jsou nějaké záměry ohledně prodloužení mise OECD nebo OECD nebo uh, společné bezpečnostní a uh, eh, brané politiky, nebo jakou jsou nějaké záměry tohoto typu, protože ono je potřeba eh, informace sledovat a právě nenechat ten konflikt, aby vyeskaloval znovu. Ano, tato otázka zazněla několikrát v sede. Je to nepochybně požadavek ze strany Ukrajiny, že si stěžuje na stejné věci, na které vy upozorňujete. Ale prosím, Pane Martinci, odpovězte tedy prosím na tu první půlku předchozí otázky, pak případně na tu další. Důvod odkládání schůze v Normandii oficiálně neznáme. Ale jak jsme to tak neoficiálně pochopili, Některé strany jsou toho názoru, že zatím nejsou naplněné podmínky, aby se dalo dosáhnout nějakého výsledku Eh, u stolu. Ale to je čistě neformálně. Formálně nic nevíme. A co se týče druhé otázky ohledně mise CSDP, eh, to je požadavek, který ukrajinská strana mnohokrát opakovala. A služba vnější činnosti toto projednala s členskými zeměmi Závěry jsou takové, že tato mise, prodloužení té mise není považováno za nejlepší řešení. May I ask, uh, was it by... Mohu se zeptat, jestli na to poukázala ukrajinská strana v průběhu návštěvy na Ukrajině? To nemohu potvrdit. Mohu ještě položit doplňující otázku. Jak myslíte, že stávající bezpečnostní situace ovlivňuje programy a plány subjektů na Ukrajině a co to znamená pro Evropskou unii? Ano, opravdu. Má to zjevný dopad na humanitární pomoc. Naše pobočka mnohokrát zmiňovala potíže s přístupem na místa, která nejsou pod dohledem státu, kde nemá stát kontrolu, možnosti fungovat, jsou velmi snížené, jsou tam ohromná omezení, například je naprosto vyloučeno, abychom použili eh, vlajku EU, tam, kde můžeme, tak jen velmi omezeně. Jinde nejsou omezení žádná, naše pomoc je zásadní naše programy pomoci se počítají v řádech 1,2 miliardy euro v tuto chvíli. A další zvláštní opatření připravujeme na rok 2017. A příští rok by to mělo být 120 až 150 milionů eur, což je částka vyhrazená jenom na Ukrajinu dokonce finančního výhledu, takže v minulosti to bylo vždycky zhruba 200 milionů, na Ukrajinu 120 milionů a další prostředky se věnují na účel provádění reform. A jaká část těchto programů se pozastavila kvůli problému s přístupem do, na určitá místa? Asi dvě třetiny se z těch programů humanitární pomoci poskytují mimo oblasti, eh, které jsou pod kontrolou státu, to je tedy 66 asi zhruba milionů euro. I zde jsou určité potíže, ale zatím to není úplná překážka k tomu, aby se přerušila zcela humanitární pomoc you. Are members willing to intervene? And I think that, uh... Děkuji vám mnohokrát, to byl ale náročný dlouhý den. Já bych ráda všem poděkovala. Poděkuji panu Martinsovi za tuto výměnu názorů. Jak říkám, byl to takový briefing, informační setkání předtím, než výbor sede, pojede do Kyjeva, případně i na východ Ukrajiny. My jsme se chtěli informovat a chceme, aby tato návštěva plánovaná byla na značně vysoké úrovni, abychom byli připraveni, abychom byli vším vybaveni, abychom jeli společně, aby to nevypadalo jako soukromá návštěva. Samozřejmě, že my takovéto činnosti uh, a iniciativy. Podporujeme to určitě, patří to do mandátu poslanců. Ale když dospějeme k nějakým zjištěním, tak je velmi těžké to zapracovat do zpráv a oficiálních dokumentů v takovýchto případech. To znamená, že taková iniciativa se velmi často může potom vytratit a neobjevit v oficiálních dokumentech. A proto upozorňujeme na to, aby všechno bylo řešeno maximálně oficiálně v rámci práce celého výboru SEDE. Děkuji, děkuji všem poslancům, děkuji všem hostům za účast a prosím, zítra nás čeká velmi důležité jednání. Uvidíme se zítra dopoledne. Naschledanou.